Dobré odpoledne vám všem, milé kolegové, kolegyně a kolegové. Je mi líto, že tu není kolegy, kolega Guerrero, eh, který eh, měl nehodu, zlamal si nohu a já jsem mu tedy zavolal a i vaším jménem jsem mu přál brzké uzdravení. Bod eh, Jedna na pořadu jednání, tu máme tedy přijetí pořadu jednání, návrh už byl distribuován. A chci vám ještě sdělit, že dnes večer v 17.30 bychom chtěli začít schůzi koordinátorů, což znamená, že pokud nám to tedy nevyjde, teď tu nevím kolego Martina, ale pokud nám to tedy nevyjde, tak bychom chtěli na devátou hodinu převést zprávu pana Martina ohledně vyšetřovacích eh, komisí nebo vyšetřovacího práva Evropského parlamentu. Dojde k první, eh, první výměně názorů o evropském semestru zítra dopoledne, a to mezi hlasováním návštěvou ministra Juryho. Pokud tedy nemáte nějaké výhrady, eh, tak to bude se dohrávat náš program sdělení. Za EPP tu máme pane Tarkovského, jako zpravodaje pro evropský semestr. Socialisté jmenovali pana Gerera jako zpravodaje pro zprávu o revizi článku 70 jednacího řádu o vyjednávání v legislativních postupech. Socialisté také jmenovali paní Brzobohatou jako zpravodajku nebo navrhovatelkou stanoviska pro eh, zprávu eh, pro zprávu právního výboru o eh, úřední věstníku elektrické verzi. A potom paní pan, pana Ilčeva jako zpravodaje na, m, mm, pro eh, zacházení se správně z vlastní iniciativy na plenárním zasedání. Pokud nemáte výhrady, eh, tak eh, se podle tohoto seznamu budeme řídit. Jak víte, delegaci našeho výboru odjeli 24. 27. května do Polska. Byla to malá delegace, se stávala jen ze mne, pana Gerera, paní Gurmaj, da, pana Dafa. Bylo nás tedy málo, byl tam s námi ještě pán Tarkovsky, protože je Polák, ale byl tedy mimo naši kvótu. Setkali jsme se s celou řadou významných osobností, náš program byl velice eh, pestrý, setkali jsme se s ministrem zahraničních věcí, panem Sikorským, eh, na městské ministra pro zahraniční věci zodpovědným pro právní záležitosti, s Punarem, s paní Gradzinou Bernatovič, ze státní tajemnicí pro evropské záležitosti a, a s panem Dověvčem, státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Zde přichází paní místopředsedkyně. A e, Polská vláda s námi hovořila o svých prioritách, ekonomická zpráva, eh, opět na startování ekonomiky a růst, zdůrazňovala potřebu dosáhnout závěru v jednání o přistoupení Chorvatska a také se chce dále zabývat vyjednáváním s dalšími kandidátskými zeměmi. Co se týče našeho výboru, víte, že se jedná o víceméně obvyklá témata. Polská vláda prohlásila, že ji zajímá rejstřík transparentnosti, umluva o lidských eh, o, o právech eh, a iniciativa občanů. Sešli jsme se také s představiteli Senátu a Sejmu a hovořili jsme zejména o Kozaku. Polsko v této době připravuje národní, svůj národní, tedy eh, volební zákon, o kterém jsme též diskutovali. Jedná se o možnost alternativního hlasování, zejména prostřednictvím pošty anebo eh, elektronické hlasování. Také jsme vedli jednání eh, například s panem Zemplinským, předsedou ústavního soudu a s dalšími členy ústavního soudu. Tato diskuse byla velice zajímavá, byla dlouhá a intenzivní. Eh, věnovali jsme se přistoupení eh, k Evropské úmluvě o základních eh, svobodách a o souvislostech s Lucemburským a Štrasburským soudem. Jak už eh, to tak bývá, setkali jsme se také se studenty z jedné univerzity, která se nazývá Civitas. A jak tomu běžně bývá v tomto formátu setkání, Sešli jsme se také se zástupci občanské společnosti, zejména tedy s experty a osobnostmi eh, zabývající se evropskými záležitostmi a na závěr byla konána tisková konference. Chtěl bych vám také navrhnout na žádost, pana, na žádost pana Trakovského, abychom stanovili termín pro, lhut, pro pozměňovací návrhy pro jedno strana prohlášení v souvislosti s radou Eh, kolegu tu nevidím, ale myslím, že to ještě můžeme navrhnout. 21. června by mělo být datum 12 hodin pro předložení pozměňovacích návrhů, což by nám umožnilo, abychom hlasovali 11. a 12. července. To je všechno, pan Dav. Eh, eh, um, Pane předsedo, Myslím, že doposud jsme neobdrželi návrh této zprávy. Nevím tedy, zda budeme schopni k tomu nějak připravit pozměňovací návrhy do příštího pondělí. Ano, zkusit to můžeme. Ale bylo by to surrealistické. Já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 jsou k dispozici z 22. března, z 18. 19. dubna a z 23. 24. května. Nemáte-li výhrad k těmto zápisům ze schůzí, budou považovány za schválené. A proto teď rychle můžeme pokročit k bodu číslo 4 na pořadu jednání a to je výklad článku 13 a 18 jednacího řádu o volbě místo předsedů. Já jsem byl jmenován 5. října zpravodajem a zabýváme se touto věcí, protože pan předseda Buzek tím zabýval. Máme tu pracovní dokument, který byl, myslím, distribuován. A vzhledem k doporučením zejména pana Výlanda eh, se zabýváme třemi hlavními prvky. Jedná se o věci, které jsou dosti jednoduché, ale jde o to, abychom se řídili správnou metodou, správným způsobem. A proto v červenci, když se má volit místo předseda parlamentu, je vhodné, abychom už teď měli odhlasováno naše vlastní stanovisko k způsobu hlasování. Body 1 a 2 a tento můj eh, dokument tedy přináší tři body. O bodu 1 a 2, které vám budu ilustrovat, myslím, že se jedná o jednoduché věci. Konec konců jsou to aspekty, které by měly být vyřešeny před samotným eh, hlasováním ve Štrasburku. Ta třetí záležitost, kterou vám, štež, kterou vám tež osvětlím, mi připadá trošku složitější a proto by asi bylo dobré ji ponechat stranou a zabývat se ji později. V první a druhé záležitosti jde o to, že musíme stanovit, jakým způsobem se hlasuje o jednoho jediného místopředsedu eh, ve chvíli, kdy eh, tedy mm, je volné jedno místo jednoho místopředsedy. To znamená, že politické skupiny předkládají tyto kandidatury. Jde o to, zda i v tomto případě můžeme postupovat aklamací, nikoli tedy tajným hlasováním. Moje odpověď je samozřejmě, že ano. Pokud je zde možnost hlasovat aklamací, pokud, eh, pokud eh, kandidátů není více než volných míst, pokud to tedy platí jindy, tak tím spíše, tím spíše to eh, platí v případě, že se jedná o zaplnění jednoho místa místo předsedy. Pokud souhlasíte, to by mohl být náš názor. Eh, za druhé, kdo rozhodne o možnosti hlasovat aklamací či jiným způsobem? Opět je to jednoduché, jednací řád stanoví, že lze postupovat eh, volbou aklamací. Nepíše se ani, že se musí postupovat prostřednictvím aklamace. Je to tedy možnost. Teď jde o to, kdo kdo rozhodne o tom, zda bude využita aklamace. Myslím, že je logické, že je to ten, kdo vede celé schromáždění, tedy předseda parlamentu, který má e, právo rozhodnout, že se bude hlasovat aklamací. To jsou tedy ty první dva body, které mi připadají jasné a měli bychom je odhlasovat hned zítra ráno. Třetí bod se však týká způsobu hlasování. Kolega Wieland navrhuje, aby z důvodu respektování demokracie, aby se předešlo nějakým eh, hrádkám, které by mohli eh, volič, eh, volitelé využít k tomu, aby se hlasovalo pro jednoho či pro druhého, tak navrhuje aby aby se volitelé vyjádřili alespoň k polovině jmen, které, které jsou na volebních lístcích. To je e, velice důležitá, závažná úvaha, ale prozatím bych ji odložil. Můžeme o ní uvažovat a budeme o ní uvažovat do e, budoucnosti. Hned předám slovo kolegovi Vilandovi.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 Bei der zweiten Frage. Pardon. U druhé otázky si nejsem tak zcela jist, jak bychom měli eh, postupovat. Ve článku 13, protože se říká, že při stejném počtu kandidátů eh, může být voleno aklamací, čili ne v tajných volbách. Ale co by se stalo, kdybychom měli situaci, že pouze jeden jediný kandidát pro úřad místo prezidenta, jak je to formulováno v zásadu 13 odstavec 1 článek 1, že pouze jeden jediný kandidát je na, míst, na funkci předsedy a e, předseda s čestnou funkcí, no ono to nebude tedy, e, no ten poslední, čili nejstarší předseda, prohlásí, Dojan prohlásí, že nechce být zvolen. myslím si, že tady bychom se od, mohli odstnout v velice tíživé situaci. Domnívám se, že pro místo předsedu, kterého budeme volit eh, v polovině července, tomto případě bychom se měli tedy přiklonit k vašemu návrhu, ale přece jenom možná, že bychom v kontextu té třetí otázky, k níž se záhy dostanou, eh, bychom se k ní měli ještě vrátit. A sice kdy je třeba, aby došlo k tajným volbám. Pakliže stanovy mají něco takového jasného jako zásadu tajných voleb, pak výjimka by neměla byla být ponechána na vlastnímu uvážení. Mělo by se jasně definovat, kdy nejsou tajné volby a tady se zdá být ještě mnoho věcí otevřených. Domnívám se, že při volbě místo předsedy to nebude problém, ale myslím si, že bychom se k tomuto bodu ještě měli vrátit. E, čili tady uděláme zatím takový předběžný výklad. A další otázkou, kterou jste formuloval na závěr, to je otázka, kterou jste formuloval v bodě 2 vašeho pracovního dokumentu. Na jedné straně tady máme stanovy, a sice, že volební členové musí být zvoleni velkou většinou a zároveň u předsedy, místopředsedu a kvestoru máme možnost odevzdávat jeden jediný hlas. A myslím si, že tady máme vlastně dvě pravidla, která stojí proti sobě. A měli bychom se zaobírat tím. E, frakce SAD e, má odpovídající pravidlo tak, jak jste ho uvedl. A proto možná bychom se měli ještě podívat na jednací řád SAD sociodemokratů, protože si myslím, že oni mají dobré znění formulováno ve svých stanovách. Ještě někdo chce k tomuto eh, promluvit? Nevidím žádnou zdviženou ruku, ale je třeba, abychom se rozhodli, protože je tu eh, dohoda kolegyně Vilanda ohledně toho, eh, zda tuto třetí otázku odložíme. Myslím, že ještě mm, se neschodneme o bodu dva to je ta věc, u které já jsem navrhla, abychom ji eh, vyřešili, s tím, že pokud se jedná o jednu jedinou kandidaturu, je to předseda, eh, který tedy předsedá eh, schromáždění parlamentnímu, může rozhodnout o tom, že se bude hlasovat tedy tajně, anebo že se bude hlasovat aklamací. Ale teď jsem úplně jasně nepochopil, pane kolego Vilande, protože vy jste říkala, provizorně to tak můžeme nechat, tedy že byste v červenci přijali ještě to, aby se hlasovalo aklamací, ale e, následně, až se bude tato situace opakovat, neboli kdy dojde k tomu, že by bylo třeba zvolit jednoho dalšího místo předsedu, tak byste nesouhlasil s tím, aby zde byla možnost volení aklamací Mm, to by mi připadalo trochu zvláštně, ale možná jsem to dost dobře nepochopil. Myslím, že je třeba, abychom dospěli k řešení, které povede jak aklamaci, tak řešení, které bude jasně směřovat k tajným volbám. A já bych prostě možnost vlastního uvážení někoho, koho předem neznáme, neponechával příliš veliký prostor. Čili řekne-li se, že počet kandidátů je stejný, pak se bude volit aklamací, pakliže prostě e, e, nebudou upřednostňovat 40 poslanců nebo jedna politická skupina tajné volby. Já bych omezil možnost e, prostoru pro vlastní uvážení předsedy. Takže vy byste chtěl stanovit zásadu mezi tím, tedy, co jsem říkal já. Já tvrdím, abych to znovu zhodnotil, pokud počet kandidátů, v tomto případě tedy jeden, Ať je to jednoduché. Tedy máme jednoho kandidáta na jedno místo. V tomto případě moje stanovisko je, že lze hlasovat aklamací, pokud eh, předseda se rozhodne, že se hlasuje aklamací. Jinak lze hlasovat eh, tajným hlasováním. Ano, takže tam se shodneme. Možná jsem to já špatně vysvětlil. A následné jiné další hlasování Eh, pokud moje stanovisko bude schváleno, tak to bude pokračovat taky takto. To znamená, že předseda se rozhodne, zda se bude hlasovat tajně nebo aklamace. Takže možná jsem to eh, vysvětlil špatně, ale přesně to jsem měl na mysli. A můžeme takto schválit jedničku a dvojku a trojku necháme stranou. Jde to tak? Pan Dav? Um, well, eh, Pane předsedo, já souhlasím s tím, že bychom měli odložit ten třetí bod a ještě ho jednou zvážit. Ale zároveň souhlasím s tím, co eh, říkal eh, na té obecné úrovni pan Wieland, že bychom eh, předsedovi neměli dávat příliš velkou pravomoc v tomto ohledu. Bude to pro něj totiž velice komplikované, to rozhodnutí, a nutně nastadou případy, možná už v červenci, kdy dojde k tomu, že je pouze jeden kandidát na dané místo, ale i tento jediný kandidát bude kontroverzní. A pak Možná parlament nebude chtít eh, vůbec hlasovat eh, tím, že se formálně zdrží hlasování. I v rámci eh, tajného hlasování. A to si myslím, je pravděpodobně situace, se kterou se setkáme v červenci. Můj šestý smysl mi říká nepoužívat u voleb aklamaci. Připadá mi, že to je takový hodně staromódní způsob, jak eh, řešit věci tohoto typu. Takže prosím, cokoliv, jen ne aklamaci. Pokud tedy bude docházet k nějakým úpravám nebo výkladům těchto konkrétních pravidel, musí to být práce řádně odvedená. Jistě, pane kolego. Proto to chci velice dobře vyjasnit, abychom měli jasnou odpověď, která bude odpovídat jasně tedy všemu. Článek 13 uvádí. Předseda a místopředsedové a kvestoři jsou voleni tajným hlasováním. Nominace se podávají se souhlasem kandidátů a tak dále. Nicméně, poku- jestliže však počet kandidátů nepřesáhne počet volných míst, mohou být kandidáti zvoleni aklamací. Hypotéza tedy je taková, že zde může být určitý počet kandidátů, který se rovná počtu volných míst tomto případě jednací eh, řád jasně toto stanoví. Dnes v jednacím řádě se píše, že může se toto stát. My můžeme změnit jednací řád. A v našem konkrétním případě jde o to, že tu nemáme tři nebo čtyři volná místa, ale jen jedno volné místo. Platí tedy i pro toto jedno jediné místo možnost volby aklamací? A nebo je třeba říci, že nelze volit aklamací? Myslím, že bychom těžko mohli eh, tvrdit, eh, že nelze volit aklamací, když máme jednoho kandidáta a jedno volné místo. Druhá otázka zní, kdo rozhodne, že se bude hlasovat aklamací. Mně připadá, že se musíme řídit podle stejného pravidla, eh, které platí vždy v parlamentním shromáždění, to je rozhodne předseda, pokud se určitý počet poslanců eh, nezvedne a neprotestuje. Pan Wieland? Pane předsedo, já bych to ještě jednou eh, rád objasnil. Pro stávající volby v červenci naprosto souhlasíme s vaším návrhem. Co já, ale domnívám se také kolega Daf, bychom si přáli je, abychom osvětlili, až se budeme věnovat, promiňte, otázce 3, tak abychom ještě jednou zvážili zpětně ten bod 1 a e, pro další kolo e, zvážili, zda bychom neměli zavést takové pravidlo, kdy už nebude přenecháno volnému svobodnému uvážení předsedy, jak volit zásada vlastně je tajné volby a když se odchyluje od tajných voleb, tak je to výjimečná Eh, výjimečný případ. Samozřejmě to nemusíme jaksi eh, přehánět eh, s mm, tím používáním, ale neměli bychom prostě dát předsedovi takové pravomoci, aby říkal, budeme volit aklamací. Já si myslím, kdy i v případě, že je větší počet kandidátů, tak, nebo i menší počet kandidátů, mělo by se volit v tajných volbách a ne aklamací. Ja, nur ganz kurz, ich möchte das mit Nachdruck unterstützen. Jenom velice krátce, já bych to chtěl eh, podpořit v té formě, jak právě říkal pan kolega Víland, a ještě bych to možná trošku doplnil o to, že chci upozornit eh, na ten paradox, eh, který podle mého názoru umožňuje tajné hlasování v případech, kdy je i jeden kandidát. Nicméně může to být velice důležité i v případech, kdy jsou dva nebo tři kandidáti. Já to říkám z vlastní zkušenosti, já jsem několikrát eh, byl uchazečem o určitý, určitý úřad a hlasovalo se eh, vždycky jenom tehdy, kdy jsem já měl pocit, že mě ti, kteří o mě budou hlasovat, opravdu chtějí v daném úřadu. Eh, já myslím, že aklamace toto právě nedělá, protože na rozdíl od tajné volby nemá absolutní rozhodovací schopnost. Je to právě tajná volba, která je v tomto případě důležitá a je důležité, abychom zvážili to, že bychom do budoucna zavedli možnost, eh, aby o těchto volbách rozhodoval předseda, protože vlastně tajná volba by měla být naším základním jednacím prostředkem. Připadá mi tedy, že Eh, jde o to, aby se snížila možnost volby předsedy co do způsobu eh, volby kandidátů. Eh, konec konců tam hovořil kolega Wieland. Měli bychom tedy připravit dopis, o kterém zítra budeme hlasovat. V němž bude vysvětlena tato pozice vyplývající z dnešní diskuze. To je, že při dalším hlasováním lze hlasovat na základě rozhodnutí předsedy, ale že náš výbor si vyhrazuje možnost hlouběji se tímto problémem zabývat se v souvislosti s možnou úpravou jednacího řádu. Ano? Přejdeme k bodu 5 na pořadu jednání a to je výklad článku 50 a 51, ale nevidím zde kolegu Martina. Jedná se tedy o výklad článku 50 a 51 o dohodách a přidružení, kde se příslušná část dohody vztahuje na obchodní dohody. Jak už jsem říkal, nevidím zde kolegu Martina, který je zpravodajem. A proto bude asi vhodnější, abychom přešli k následujícímu bodu, bodu číslo 6. Tu uvidíme, až přijde pan Martin, tak eh, provedeme eh, změnu eh, v pořadí projednávaných projednávaných eh, zpráv a budeme se zabývat jeho tématem. Pokud souhlasíte, tedy přejdeme k bodu číslo 6, a to je změna řízení 1049-2001 o přístupu veřejnosti dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Slovo má paní Jachtemaky, která je přítomna. Prosím, máte slovo. Kiitoksia puheenjohtaja. Ajattelin käyttää nyt suomen kieltä. Děkuji vám, pane předsedo. Já nakonec budu hovořit finsky a jsem připraven eh, představit vám celé toto téma a poslechnout si vaše názory. Toto téma je tématem, eh, které už máme eh, na stole po poměrně dlouhou dobu. A náš výbor hlasoval o nařízení o otevřenosti v listopadu loňského roku. Poté eh, řídící výbor Libe měl eh, začít konat, ale zatím se nestanovil ani termín pro podávání pozměňovacích návrhů. A to znamená, že celé toto téma se zaseklo na místě a nikam nepostupuje. Ale není to vina tohoto výboru. Komise vypracovala nový technický návrh 21. března. Je to technický návrh v tom smyslu, že se v něm nezvyšuje míra otevřenosti, pouze se zvětšuje, zvětšuje rozsah, tak, aby byly zahrnuty i nové instituce. A rovněž eh, také jejich aktivity, to znamená aktivity nových institucí a agentur. A to podle Lisabonské smlouvy, eh, která samozřejmě předtím neexistovala. Takže eh, to je ten návrh komise. Lisabonská smlouva rozšířila, zvětšila rozsah aplikací tohoto nařízení. Eh, předtím se eh, závazek transparentnosti týkal pouze parlamentu, rady a komise a nyní podle článku 15 Lisabonské smlouvy mají všichni občané právo na přístup k dokumentům eh, všech institucí EU to znamená včetně Evropské centrální banky, Evropského soudního dvora, Evropské investiční banky. Ty jsou tedy zahrnuty pouze co do administrativních záležitostí. To, myslím si, eh, chápnou všichni, chápou všichni, eh, ať už jde o obě, bank, obě bankovní instituce nebo o soud. Původní návrh komise sahá do roku 2008 takže eh, je to již opravdu dlouho a vlastně vůbec ještě nevidíme konec cesty. Parlament zatím o návrhu nařízení legislativního návrhu vůbec nehlasoval. Zatím stále čekáme na to, kdy dosáhneme kompromisu v rámci prvního čtení s komisí a s radou. Nebo respektive to jsme chtěli, chtěli jsme to stihnout ještě před volbami, ale to jsme nestihli. Po volbách se pak muselo začít znovu protože zpráva, která byla přijata, již nebyla platná. Parlament tedy vyzval komisi eh, co do vypracování nového návrhu, na to zatím nikdo nereagoval. Já, pokud vím, tak eh, zde můžeme vyzvat zástupce komise, aby nám vysvětlili, proč tomu tak je, ale v podstatě mohu říci, že komise nám tvrdí, že rada vyšší stupeň transparentnosti a otevření, otevřenosti nepřijme. Nicméně však nemáme ani reakce na to, jaké vlastně je stanovisko rady jako takové. Takže komise se nám schovává za radu, e, možná, že v radě není jednotný názor na toto téma. To je samozřejmě možné. Všichni víme, jak to vypadá s rozdělením jednotlivých mocenských skupin v rámci rady. Ale když nevíme, co říká rada, tak vlastně nevíme ani, co si myslí komise. A proto bychom se chtěli s komisařem Ševčovičem setkat ještě před koncem tohoto měsíce, abychom ho ještě jednou požádali o nový návrh. Já bych tady, pane předsedo, eh, navrhovala, aby eh, výbor pro ústavní záležitosti prostřednictvím svého předsedy poslal panu Lópezovi Aquilar, předsedovi eh, příslušného příslušného výboru Libe a vyzval k tomu, aby Eh, na tomto nařízení byla okamžitě zahájena práce tak, abychom i my mohli dělat svoji práci v rámci tohoto výboru. Nevidím žádný důvod pro eh, další prodlení s přijímáním tohoto eh, technického návrhu. A jak už bylo řečeno, je to návrh, který nerozšiřuje otevřenost a transparentnost, pouze zvyšuje rozsah eh, tohoto nařízení eh, zahrnujícího více institucí EU. Myslím si, že tento patový stav by bylo nutné eh, promluv, prolomit, proto navrhuji, abyste poslal dopis předsedovi Libe, jako předseda předsedovi, a možná, že tím se dostaneme o krok dál a možná, že se konečně začne něco dít. Děkuji vám za prostor a těším se na případné poznámky. Mimo mikrofon. No, rileggevo la prima parte dell'articolo 15. Já jsem chtěl hovořit o první eh, části článku 15. Za účelem eh, dobrého řízení se žádá spolupráce eh, se občanskou společností, institucemi, orgány Evropské unie tak, aby jednali co možná nejtransparentněji. Takže tady se nejedná jen o klasické instituce, vy už jste to sám, eh, sama zdůraznila. Eh, co k tomu se říci, paní Gurmaj? Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel Enrico Guerrero zde nemůže být, protože si zlámal nohu a požádal mne, abych zde přednesla jeho stanovisko. Komise zahájila tedy nový návrh na změnu nařízení 1039-2001 ohledně přístupu veřejnosti k dokumentům. A jak bylo právě zmíněno, LIBE je tím příslušným výborem. Náš výbor INTA poskytuje jen stanovisko. Tento návrh není stejný jako ten předcházející z roku 2008. Ten ještě nebyl e, uzavřen v prvním čtení a pan Kašman, e, zpravodaj se výboru AFKO, byl tehdy zpravodajem, nyní to paní Atemaky. Ten návrh z roku 2008 chtěl změnit některé aspekty nařízení 1039 eh, až 2001, a zatímco tento nový návrh se chce adaptovat, nové, eh, teda chce adaptovat to nové nařízení novým právním změnám způsobeným eh, vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Nový návrh komise proto nenahrazuje předchozí návrh a omezuje se jen na technické přizpůsobení, které komise považuje za nezbytné proto, aby nařízení 1049-2001 byla přiblížena změněnému právnímu základu. Na základě toho, že byla tedy přijata Lisabonská smlouva, a konkrétně se jedná o článek 15. Je tu několik delikátních otázek, eh, například zdali je vhodné pro parlament, aby v prvním čtení eh, usiloval o schodu v prvním čtení, vzhledem k tomu, že ještě nebyl dořešen návrh z roku 2008 a nebyl a tam nebylo dosaženo ani dohody v prvním čtení. Pan Kešmer nesouhlasí s tím, že by zde byly dva rozdílné návrhy na změnu nařízení 1049 z roku 2001 upravující eh, tutéž věc eh, ve stejném čase. Proto tedy žádá třetí dokument od komise, která by tedy eh, spojila oba dva aspekty. To se ale pravděpodobně nestane. Na závěr jsou zde dva různé návrhy na totéž nařízení. Ten první návrh tedy se stále ještě projednává ve výboru Libe. Ten druhý návrh je ten, který se nyní tedy probírá. Eh, bude jen pro nás eh, stanoviskem, které poskytujeme pro Libe. A jedná se tedy jen o článek 15 eh, ze smlouvy a toto stanovisko tedy k změně nařízení 2001. Nyní bych chtěl požádat zástupce komise, pana Legranda, aby si vzal slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Jeten Mekky za velice konstruktivní přístup, který eh, k eh, obnovení tohoto tématu zaujímá. Faktem je, že toto celé téma bylo Eh, zastaveno v podstatě už v době posledních voleb. Myslím si, eh, že je potřeba mluvit jasně. Ano, na stole máme dva různé dokumenty. Máme to, čemu my u nás říkáme mini návrh, což je velice jednoduchá věc, která přímo navazuje na eh, vyústění Lisabonské smlouvy v právu. Ano, Lisabonská smlouva rozšířila aplikovatelnost otevřenosti a přístupu k dokumentů všech evropských institucí a tak dále a tak dále. A ano, je určitý právní rozpor mezi požadavky eh, této smlouvy a legislativou. Proto zvažujeme, jako součást tohoto tématu, které není omezeno pouze na stávající legislativu, zda máme přímo aplikovat eh, ustanovení smlouvy na legislativu. Podle našeho názoru je pro komisi normální, když se navrhne, aby se toto udělalo. Občané zkrátka na něco mají právo, dává jim na to právo smlouva Lisabonská a toto právo je potřeba uskutečnit. A dokud nebude přijata potřebná legislativa, nevztahuje se toto nařízení na, ty, na ten rozšířený rozsah institucí. Pokud toto právo nebude přiznáno eh, z důvodu toho, že eh, aplikace tohoto tématu je složitá v souvislosti s různými aspekty legislativy, přístupu k dokumentům a tak dále a tak dále, je naše reakce taková, že v nejbližší budoucnosti nevidíme možnost dosažení nějakého výsledku. To ale neznamená, že komise nechce být konstruktivní a nechce se podílet na procesu obnovení tohoto tématu. Nicméně myslíme si, že bychom tento prvek měli považovat za samostatnou věc, která umožní to, abychom občanům dali k dispozici všechny naše výstupy, ke které, na které mají právo v souvislosti se samotnou smlouvou. Proto existuje tento mini návrh. A jak doufám, jak rada, tak parlament eh, tento eh, podle mého názoru velice logický krok podpoří. A teď eh, přejdeme k tomu novému návrhu, přepracovanému návrhu z roku 2008. Komise se za nikoho neschovává, tím méně za jednu z ostatních nebo za obě zbývající instituce. Protože ten proces probíhá e, souběžně i v parlamentu a v radě. Komise vytvořila návrh. Účastnila se velice intenzivní práce, e, která probíhala na půdě různých výborů, které se tímto zabývají v rámci pracovní skupiny v radě. A nyní komise vlastně potřebuje pochopit, jaká je přesně ta situace, kterou se zabýváme, než než budeme zvažovat um, možnosti různých procesů, tak jak budou probíhat v radě a v parlamentu. Komise neví, eh, komise nezná stanovisko parlamentu na toto téma. Ano, bylo připraveno legislativní rozhodnutí, byla připravena celá řada, asi 90 pozměňovacích návrhů. A velká část z nich přitom eh, se nezaměřovala na to nařízení jako takové, ale týkaly se spíše celé řady témat, která nejsou součástí stejné věci a nebo eh, od toho, jádrové, od, od, od toho jádrového tématu tohoto nařízení poměrně daleko odbíhají. Samozřejmě jsou to témata, eh, která, eh, kterými se my eh, jsme ochotni zabývat a na která jsme připraveni reagovat. Takže není to tak, že by komise něco zdržovala nebo že by se schovávala za radu nebo za parlament. Komise se snaží pracovat konstruktivně a očekává, že jí parlament předloží jasné stanovisko, na které bude moci zareagovat. Pokud vím, 28. května eh, bude mý, měl místo předseda Ševkovič eh, schůzku s zpravodajem a ostatními protagonisty eh, tohoto, tohoto dokumentu, tohoto nařízení a jak doufáme, bude, důsled, bude výsledkem toho, že budeme mít více možností pro činnost. Možná, že se změní ještě samotný eh, tematický okruh eh, tohoto tématu. Nicméně, eh, pokud bychom mohli se zaměřit pouze na to jádro samotného nařízení jako takového, myslím si, že by se nám podařilo dosáhnout pokroku. E Děkuji, o slovo žádal pan Dav. Já bych chtěl projevit určitý soudce tedy s komisí, protože to musí být opravdu frustrující a nenapadlo mě to zejména za těchto okolností, kdy parlament ještě nezačal jednat. Myslím, že si vzpomínám, že eh, ke konci minulého funkčního období tento výbor odhlasoval stanovisko, které bylo značně kritické k této zprávě, kterou jsme eh, považovali za eh, neúplně jasnou. Jednalo se tam o práva institucí o přístupu dokumentům. a přístup eh, veřejnosti. Už eh, si ale přesně nespomínám na detaily, protože se to odehrálo před určitou eh, dobou, ale určitě Náš pan předseda se na konferenci předsedu výboru zabýval zablokováním eh, legislativních postupů v Evropském parlamentu. Co se týče tedy eh, lisabonizace v legislativě. A těch následných změn, tak myslím, že bychom měli postoupit co možná eh, nejdříve eh, vpřed. Pan předseda, pokud někdo další o slovo nežádá, myslím, že návrh eh, zpravodajky, tedy abychom předsedu výboru Libe vybídli, aby vzal tento dokument do ruky, aniž by se cítil zavázán předchozí diskuzí Eh, za minulého funkčního období, v nějž nedošlo ke schodě, tedy aby byl tedy respektován článek 15 ve svobodě, eh, ve svobodě uvažování o tomto tématu. Pokud tedy souhlasíte, napíšeme tento list a samozřejmě konferen- na konferenci eh, předsedů se budu snažit o tomto tématu hovořit. Paní Jachtémaky chce ještě něco dodat? Kiitoksia. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste prohlásil ochotu tento dopis napsat eh, s prozbou, aby eh, tato technická záležitost eh, byla nyní skutečně projednána. Aby to prostě neleželo na parlamentu. To je vlastně ten minimální návrh. Kolega Daf eh, správně připomněl, co tehdy bylo řečeno. Tehdy se vlastně eh, srovnávaly hrušky a blka. Tady se jedná o právo přístupu veřejnosti a o právo orgánů. A to jsou dva mm, různé páry bod, to musíme rozlišovat. A myslím si, že by bylo dobré, aby ta malá revize byla zahájena a abychom potom ze strany komise mohli dostat předložen rozsáhlý návrh a na základě něho bychom mohli zajistit, že transparentnost bude zajištěna i v dalších orgánech Evropské unie. Děkuji. Myslím tedy, že se všichni shodneme a já tedy budu postupovat, jak jsem uvedl. A vzhledem k tomu, že se nám vrátil pan kolega Martin, můžeme také postupovat zpět eh, našem pořadu jednání a to je bod číslo 5 a to je výklad článku 50 a 51 o dohodách o přidružení, kdy se příslušná část dohody vztahuje na obchodní dohody. Na schůzi našeho výboru z 15. března jsme se rozhodli, že pan Martin bude zpravodajem u této žádosti o výklad, jež nám byla zaslána předsedou výboru pro mezinárodní obchod panem Moreirou, a to v dopise ze 4. března. Prosím, pane kolego Martine, osvětlete nám tento pracovní dokument, který byl připraven. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem zde nebyl, eh, když se tento bod měl projednávat. Eh, mám dnes hodně naplno. Jak vidíte, nejedná se pouze o, eh, o požadavek pana předsedy, pana Vitela Mariase, ale o celý, celý řídící výbor Světové obchodní organizace. Jsou to dohody o přidružení vztahující se na obchodní dohody a já jsem členem příslušného podvýboru což je, myslím, důležité, abyste věděli proto, až vám budu prezentovat eh, naše stanovisko. Proč pan Vitel Marias tento požadavek vznesl, je ten, že eh, existuje mnoho dohod o přidružení, eh, které se momentálně zpracovávají. Některé jsou už v posledních fázích vyjednávání, zejména pokud jde o středo- a jihoamerické země, které v sobě mají velký obchodně dohodovací prvek. Takže je, jsou to věci, které zahrnují i obecnější politiku. Člán, článek 51 se týká postupu společných schůzí výborů. Takovéto společné schůze výboru se mají používat pouze zřídka kdy, ale zejména se používají v případech, kdy téma spadá pod pravomoc několika výborů a pak je eh, využít lze. Určitě si vzpomenete, že jsme článek 51 nedávno upravovali, pozměňovali, nicméně tato tato nedávná změna nemá na výklad žádný vliv. Ve výkladu však jde o to, zda lze článek 51 použít v případech eh, dohod přidružení eh, podle eh, výboru AFKO, které se vztahují do značné míry na obchodní dohody podle mého názoru výbor nemusí mluvit o výkladu článku 50 postup společných schůzí výborů, protože se o tom jednalo v únoru 2009 a výsledkem bylo, že společné schůze výborů pro daný postup nelze použít, protože tento postup je hodně specifický, přičemž Eh, nelze zodpovědnému výboru dodat dostatečné podklady pro rozhodnutí. Takže se budeme zabývat pouze článkem 51, přičemž oba výbory eh, mají stejný základ, stejné informace a proto podle mě není důvod, proč by eh, se pravidlo 51 nemohlo použít pro mezinárodní dohody, vztahující se na obchodní dohody. Jsou to témata velice důležitá, týkající se několika různých výborů. Pokud jde o ty konkrétní dohody zmiňované INTE, eh, tam můžeme diskutovat o kritériích, nicméně Myslím si, že reference k těmto konkrétním dohodám není v kompetenci tohoto výboru. Takže já bych podpořil eh, výklad článku 51 o dohodách o přidružení, kdy se příslušná část dohody vztahuje na obchodní dohody. A děkuji vám za slovo, pane předsedo. My jsme změnili jednací řád eh, před nedávnou dobou a rozlišili jsme mezi článkem 50-51 na základě eh, toho, že ty dvě věci jsou od sebe odlišné. Mezinárodní dohody jsou podle mě typickým eh, případem eh, ze zásadního hlediska. Pan Geligrip žádal o slovo. Oui, euh, merci, monsieur le, le président. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla jsem vyjádřit eh, nějaký návrh týkající se návrhu, kterým se zaobíráme. Nejprve bych ráda poděkovala panu Martinova, Martinovi za jeho zajímavý pracovní dokument. Otázka, eh, kterou vznáší eh, pan předseda Moreira, je velice zajímavé protože vlastně je velice důležitá od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A otázka pana předsedy je důležitým signálem pro náš výbor, abychom si uvědomili nedávné změny, abychom se pokusili z toho vyvodit změny týkající se určitých aspektů aplikaci Lisabonské smlouvy. Na základě nové smlouvy byly svěřeny nové pravomoci Evropskému parlamentu, tudíž také nové odpovědnost a zejména při schvalování mezinárodních dohod je to článek 127 smlouvy. E, stejným způsobem máme přílohu 7 jednacího řádu Evropského parlamentu, kde se definují jednotlivé kompetence různých výborů, e, které náš Parlament má a článek 7 svěřuje komisi kompetence týkající se otázky definování a zřizování provádění společné komunitární politiky eh, v této oblasti. A co se týče eh, této nové pravomoce Evropského parlamentu, eh, Eh, které, který nám dává příloha 7, týkající se výboru INTA, eh, by bylo normální usuzovat, že výbor INTA může být prohlášen za příšlupný a může se považovat za příslušný proto, aby dával nezbytný souhlad k mezinárodním dohodám v obchodní oblasti. Tudíž souhlasím Eh, i za naší skupinu s návrhem, který tady přeložil pan Martin ve svém pracovním dokumentu, eh, který tedy eh, příznivě mm, považujeme za příznivý tam, kde navrhuje uplatňování článku 51 při schvalování či zamítání mezinárodních obchodních dohod. Alespoň pro mě je naprosto jasné, že výbor INTA by měl být tím výborem samozřejmě po rozhodnutí konference předsedů, mohl tedy aplikovat článek 51 eh, týkající se smíšených zasedání a společného hlasování. Ehm, před několika týdny jsme hlasovali, myslím, že to bylo 27. května, jsme tady odhlasovali vaši zprávu, pane předsedo, která navrhuje novou redakci článku 51. Tato nová redakce článku 51 eh, v případě smíšených a společných zasedání společných hlasování Eh, upozornit na to, že tady musí být skutečně nedělitelné sdílení úlohu příslušejících několika výborům a pan, Kanisi, pardon, pan kasiny, eh, Zpráva pana Kasínu ještě nebyla odhlasována na plenárním zasedání, byla schválena pouze na eh, našem výboru. Bude se hlasovat na červencovém zasedání ve Štrasburku. A bylo by tedy asi logické, kdyby se hlasovalo o zprávě pana Cassiniho, která by znamenalo novou úpravu článku 51, ale neměli bychom udělat předtím, než se vyslovíme eh, k pracovnímu dokumentu, který nám dnes navrhl pan Martin, čili my bychom mm, žádali o odložení hlasování toho hlasování, to eh, zprávy, kterou předkládá pan Martin. Já bych si přála, aby pan Moreira, který vlastně ve svém dopise oslovuje několik otázek, myslím si, že pro něho, mm, že tato jeho otázka je nesmírně důležitá pro Eh, parlament a pro náš výbor. Já myslím, že bychom si měli nechat dostatek času, protože máme rok a půl, který uplynul od aplikace Lisabonské, od počátku aplikování Lisabonské smlouvy a měli bychom zohlednit ten aspekt kompetencí nejrůznějších výborů našeho parlamentu. Čili eh, to je, i, i když eh, to nebude příslušet hlasování našeho výboru, přece jenom bychom si vyžádali trochu času, abychom mohli bedlivě proskoumat a diskutovat eh, všechny ty aspekty, eh, abychom znovu zhodnotili či přehodnotili kompetence jednotlivých výborů. výborů. A dovolte, abych ještě jednou poděkovala panu Martinovi. Děkuji vám. Děkuji, paní Legrip. V podstatě zde tedy nemáme rozpory, ale co se způsobu e, řešení týče, je zapotřebí, aby se nejdříve hlasovalo o naší zprávě o opravě bodu 51 na našem černovém zasedání. Pan Daf má slovo. With respect, I would not... Já bych eh, osobně eh, tuto zprávu nezařadil mezi ty naprosto nejzajímavější, pouze mezi ty celkem zajímavé. A proto bych chtěl požádat, eh, jestli by mi pan Martin mohl dát příklad toho, kde by se objevila Taková to společná eh, zodpovědnost výborů, pokud jde o nějaké mezinárodní smlouvy, nebo řekněte mi spíše, jaké jiné výbory by mohly mít eh, chuť eh, vstupovat takto na území INTA? Je to výbor pro zahraniční záležitosti, nebo pro energetiku, nebo pro co? Jenom bych zkrátka rád jestli byste mi mohl nastínit tu praktickou stránku celé věci. Nejprve tady k tomu, co říkal Andrew. Eh, toto je velice živé téma, protože poměrně významné, či, významný počet obchodních smluv, čemu já bych říkal obchodní smlouvy, se e, řeší příslušným obchodním výborem, který má dvě možnosti. E, buď bychom mohli rozporovat e, alokaci e, těchto daných zpráv, dát to jiným výborům, a nebo podle článku 50, podle výkladu článku 50 bychom mohli jiný výbor požádat o to, aby to s námi řešil. Eh, když se podíváme eh, na eh, anskou obchodní smlouvu, což je v podstatě obchodní smlouva s Peru, Chile a Kolumbií, tak tam je to jednoznačně smlouva obchodní, nicméně podle klasifikace je to dohoda o přidružení, což znamená, že najednou musí náš výbor spolupracovat s dalšími výbory. My bylo by nefér, kdyby náš výbor pro obchod neměl alespoň možnost vyjádřit své stanovisko, ale e, zkrátka už o tom nerozhodujeme sami. A e, právě z důvodu, jako je tento, si myslíme, že bychom měli e, přehodnotit výklad článku 51. Děkuji každopádně za všechny komentáře. Myslím si, že nemusíme čekat na schválení článku 50 na malém zasedání příští týden, ale rozhodně bych chtěl poprosit, eh, abychom to odhlasovali ještě předtím, než se bude řešit celá tato zpráva. Se non ci sono altri... Eh, Pokud eh, nemáte tedy další podněty. Jde tedy o to, zda budeme hlasovat zítra nebo zda hlasování odložíme. Já jako mm, eh, předseda a navíc zpravodaj tedy té další eh, zprávy, která se vztahuje k opravě eh, článku 51, musím říct, že bychom potřebovali zásadnější právní základ, abychom mohli lépe rozhodovat, takže... Pare, non è d'accordo, quindi non c'è bisogno di votare. Nepotřebujeme tedy hlasovat a děkujeme panu kolegovi Martinovi za jeho zprávu. Děkuji také eh, eh, kolegy Gripa a kolegovi Dafovi. Ale pan Martin tu má ještě další bod na pořadu jednání, to je bod číslo 7. Návrh nařízení eh, Evropského parlamentu o detailních způsobech výkonu vyšetřovacích pravomocí Evropského parlamentu nahrazující Předchozí text z roku z 19. 1995. Jedná se o to, že hodnotíme nebo snažíme se zhodnotit dosavadní nebo minulé zkušenosti. Já se velice omlouvám. Budu muset odejít na další schůzi a pochopil jsem to tak, že to budeme probírat až zítra ráno, takže se ještě jednou omlouvám, že nebudu moc být přítomen. Ano, je to velice důležité i velice zajímavé. Skutečně se velmi omlouvám. Asi bych měl vysvětlit, že státní sekretář ze Skotska čeká na, na mou návštěvu. Omlouvám se tedy ještě jednou. Pan předseda, máme zde žádost o slovo. Budeme mít příležitost zítra ráno zeptat se na to pana Martina. V kolik hodin zhruba? Protože v devět bychom měli hlasovat. Sì. Dunque, la, l'ipotesi di un rinvio a domani right. mattina. Hypotéza převedení této zprávy na zítřek, na zítřejší ráno ohledně eh, eh vyšetřovacího práva Evropského parlamentu už byla sformulována, protože se očekávalo, že předchozí body nám zaberou více času a eh, že budeme potřebovat eh, delší čas tedy na schůzi koordinátorů. Proto zpráva pana Martina by mohla být přednesena v 9 hodin ráno. Do určité míry jsme očekávali takovýto vývoj událostí a chtěli jsme eh, tedy hm, získat čas. Zatím se nám nepodařilo lidi klonovat a navíc já jsem proti, takže pan Martin nemůže být současně na dvou místech najednou. Takže diskutovat o tomto bodu budeme zítra v 9 hodin ráno. Nyní nám již mnohé nezbývá. Dokončili jsme všechny eh, body a můžeme tedy naši schůzi výboru uzavřít. Pokračuje bude zítra ráno v 9 hodin, nikoli v 10, ale v 9 hodin ráno. Schůze koordinátorů začne během pár minut. E po krátké pauze Myslím, že zde jsou všichni koordinátoři, nevidím pana Mendeze. Pokusíme se jej eh, sehnat. So you start the coordinators. So, okay.